Eh, předsedové politických frakcí, poslanci Evropského parlamentu a členové Evropské komise. Je mi eh, výsadou a ctí znovu vystoupit eh, na zasedání tohoto parlamentu. Když jsem tady byla naposledy v lednu, a skončila jsem svůj projev prohlášením, že hospodářská krize vystavuje Evropskou unii zkoušce. To bylo v době, kdy jsme předsednicí přebírali. Byla doba bezpříkladné krize v historii Unie. Závažnost situace, hloubka eh, problémů, naléhavost eh, situace, které Unie čelila, eh, to nebylo možné podceňovat. Tohle jsem říkala na začátku v našeho předsednictví a ne, abych ne proto, abych eh, snížila očekávání od dánského předsednictví, ale naopak, eh, abych zdůraznila, oč jde, když se Evropská unie pokouší překonat krizi. V posledních měsících Evropská unie byla nucena přijmout kritická rozhodnutí, která položí eh, základy Evropě budoucnosti. Nadcházejících let a desetiletí Jednalo se o slavný úkol v Unii, která je rozlehlá, složitá a rozmanitá jako ta naše. Nicméně eh, vedoucí představitelé v Unii nikdy nesmí ztrácet zřetele eh, základní problémy, kterým dnes čelíme, že náš hospodářský základ, naší budoucí eh, prosperita a sny a naděje a žádosti našich dětí jsou ohroženy. Bouře zatím nepřešla. A doposud eh, čelíme eh, řadě obtížných, vzájemně propojených problémů. A, proto bych chtěla a eh, připomenout slova prvního německého kancléře Konráda Adenauera, který jednou řekl, jednota Evropy byla snem mála, nebo několika, stala se nadějí mnoha a dnes je nezbytností pro nás, pro všechny. Tahle slova možná nikdy nezněla tak pravdivě jako právě dnes. Evropská unie je pro nás pro všechny nutností. Jako zástupci evropských institucí máme povinnost a cítíme povinnost nalézt řešení, které posune naši unii vpřed a víme, že tím jsme našim obědům, občanům povinováni. Když jsem zastála v lednu, hrdě jsem prohlásila, že v srdci jsem Evropankou. Za poslední šest měsíců jsem eh, jenom svoji víru v evropských, evropský projekt sobě potvrdila. Věřím v naše instituce, v naši odpovědnost. A pokud eh, se budeme snažit o solidaritu, růst a prosperitu, tak se o ně musíme snažit společně, eh, společnými řešeními společných problémů. A O to se naše předsednictví snažilo zajistit solidaritu, růst a prosperitu eh, zároveň. Vzali jsme si na sebe úkol prokázat, že Evropská unie stále funguje a stále může přinést našim občanům nezbytné výsledky. A dělali jsme to s inspirací někým, koho všichni známe. V roce 1950 tenhle člověk řekl, Evropa se neutvoří okamžitě nebo podle jednoho plánu. Bude se vytvářet díky konkrétním úspěchům, které nejdříve vytvoří de facto solidaritu. Samozřejmě autorem tohoto citátu je Robert Schuman a následná historie evropské integrace ukázala, že měla stále pravdu. Já si myslím, že eh, v Schumanových slovech je nesporná pravda. Naše unie se staví od samých základů na materiálem, eh, kterým je solidarita. Některé stavní kameny jsou malé, ale některé jsou velké, ale cihlu po cihle posilujeme spolupráci a solidaritu jeden s druhým. A to pro mě je samou podstatou Evropské unie. A o to my se pokoušíme. Kousek po kousku se e, blížíme k výsledku. Pracovní místa a růst, finanční odpovědnost, zelenější ekonomika, bezpečná Evropa. To jsou priority, nebo byly priority dánského předsednictví. Nicméně priority bez hmatatelných výsledků jsou pouhými prázdnými slovy. A já si myslím, že Evropa v posledních měsících eh, dosáhla výsledků. Rada přijala smlouvu o růstu a pracovních místech minulý týden a to je skvělé završení našich, naší e, práce. Ta smlouva neřeší e, všechny problémy, nicméně je světlem na konci tunelu pro řadu evropských občanů, kteří e, se cítí tvrdě postiženi evropskou hospodářskou krizí. Pro těch, kteří nejsou na trhu práce, kteří nemají příležitosti, kteří před sebou mají slabé vyhlídky, včetně naší mladé generace, předkládáme cestu vpřed. Jedná se o výsledek našich soustavných eh, snah eh, prosazovat růst a pracovní místa v Evropě. Nicméně naše práce zde nekončí. Musíme i nadále eh, bdít a to tak, abychom z této smlouvy udělali kus reality. Musíme zajistit, aby členské státy člen, i Evropský parlament opravdu uh, promítli eh, opatření z této smlouvy do praxe. Eh, za dnešní situace poprvé v historii Evropské unie nemůžeme čekat, že budoucí generace budou si užívat větší prosperitu a lepší příležitosti, než eh, si užíváme my. A díky tomu, nebo kvůli tomu, že jsme velice odpovědní za podmínky, ve kterých budou fungovat naše podniky a žít naše občané. A to bylo také jedním z tématů našeho předsednictví. V rámci programu pro dy- dynamičtější Evropu dánské předsednictví eh, protlačovalo opatření v oblasti jako je výzkum a vývoj, infrastruktura a jednotný trh. A učinili jsme to, abychom posunuli eh, růst a abychom eh, podpořili obnovu hospodářskou s tvorbou hracovních míst. Jsem ráda, že se nám podařilo dosáhnout kompromisu k reformě patentového systému v Evropské radě. Po 30 letech vyjednávání by to mohlo znamenat zásadní úsporu nákladů pro podniky po celé Evropě. Úspor, které budou moci eh, být eh, přeneseny do tvorby nových pracovních míst. Ne všichni mohou být kompromisem uspokojeni, ale já věřím, že můžeme eh, jako spoluzákonodárci spolupracovat i nadále, tak aby patentová reforma prospěla našim podnikům. Také jsem ráda, že bylo přijat to nařízení o roamingu, které zásadně sníží cenu používání mobilních telefonů v zahraničí a členské eh, státy eh, také tímto eh, sníží břemeno, které leží na podnicích. Přispívá to k růstu. Potom je tady systém normalizace. To souvisí s modernizací jednotného trhu. Potom jsme eh, dosáhli eh, dohodu o rizikovém kapitálu a o sociálních podnikatelích. To eh, jim určitě pomůže. A také je to důležitý krok k prosperitě v Evropské unii. Víme, že jednotný trh je jedním z největších úspěchů EU a abychom mohli naplnit jeho celý potenciál, musíme být připraveni jej reformovat a modernizovat. Druhý hlavní cíl našeho předsednictví bylo zajistit odpovědnější Evropu. Potřeba fiskální konsolidace a větší rozpočtové disciplíny je základní věc, pokud eh, se chceme zajistit proti eh, finančním krizím zítřka. Také jsme přijali důležité kroky eh, v, té, v této oblasti. Například rozhodnutí o tzv. dvoubalíčku umožní silnější evropský monitoring tak jak to zpracovaly členské státy eurozóny. A také eh, se posílí dělost eh, členských států eh, při zabraňování velkých disbalancí a mm, vzniku mm, neudržitelných dluhů. Já vyzývám radu i parlament, aby přijali následná opatření za kyperského předsednictví. Dalším důležitým krokem je směrnice o kapitálové přiměřenosti. Tato směrnice pomůže minimalizovat náklady eh, eh, budoucích eh, finančních krizí, které by mohly přijít kdykoliv, jako v roce 2008. Dále jsme pracovali na, silné, na silném odlání členských států provést strukturální reformy. Dokončení prvního kola evropského semestru je rozhodujícím krokem, krokem k odpovědnější Evropě. Všechny tyhle výsledky nám pomohou zvýšit důvěru v evropský finanční systém. A já nepochybuji, že opatření eh, v oblasti dohledu povedou k větší politické odpovědnosti a rozpočtové, odpovědno, rozpočtové kázni. A také závěrem bych řekla, že jsme pracovali na racionalizaci evropského rozpočtu tak, aby přispíval k růstu v Evropské unii a přijali jsme eh, důležitý eh, krok eh, minulý týden na Evropské radě. A také v tomto případě bych velice ráda poděkovala Evropskému parlamentu za konstruktivní spolupráci. Jsme hluboce přesvědčeni, že je třeba nasměrovat více prostředků na oblasti, které podporují růst, jako je výzkum, vzdělávání, efektivitní využívání energií a zelené technologie. To musí být cesta vpřed pro Evropu. Opatření, která povedou k růstu a většímu vytváření pracovních míst, bylo, to bylo mantrou dánského předsednictví v posledním půlroce. Já jsem velice ráda, že Rada nám vyšla vstříc minulý týden. Jak také víte, přechod k zelené ekonomice byl jednou z největších politických priorit eh, dánského předsednictví a já veřele vítám společnou dohodu o směrnici o efektivním využívání energií. To je zásadní výsledek, který si vyžádal velkou eh, pružnost, trpělivost a tvrdou práci na obou stranách. A já bych velice ráda poděkovala všem přítomným, kteří eh, byli zapojeni do tvorby tohoto významného výsledku. Bez vás bychom to nikdy bývali nedosáhli. Směrnice je klíčem k dosažení dvou vzájemně provázaných cílů. Za prvé udělat eh, z Evropy eh, konkurenceschopnou nízkouhlíkovou ekonomiku a zároveň za druhé zabezpečit naši eh, energetickou soběstačnost. A navíc, navíc tato směrnice vytvoří stovky tisíc pracovních míst po celé Evropě a také eh, zajistí, že Evropa se dostane k, blíže ke svému cíli snížit spotřebu energie o 20% do roku 2020. Já si myslím, že tohle je skvělý výsledek. Ráda bych zdůraznila, že jsem velice vděčná za to odhodlání a za eh, velké ambice, eh, které prokázal Evropský parlament právě na této cestě ke zelenému přechodu, zelené transformaci. To, že eh, chcete ozelenit naši v ekonomiku, se bude hodit stále více v nadcházejících letech. Naše snaha o dynamičnější, odpovědnější a zelenější Evropu má zajistit Evropu bezpečnější. Dánské předsednictví dosáhlo eh, celé eh, řady hmatatelných výsledků v této oblasti. Dali jsme kandidátský status eh, Srbsku a zahájili jsme vyjednávání s Černou horou a mm, to jistě přispěje ke stabilizaci západního Balkánu. Také jsme dosáhli dohody ohledně základních prvků azylového balíčku, čímž se pomůže efektivitě a jednotnějším azylovým postupům ve všech členských státech. Vážené dámy a pánové, společně s Evropskou komisí a Evropským parlamentem se nám podařilo dosáhnout vyřízení řady důležitých věcí a já dnes s potěšením mohu říci, že se nám podařilo dosáhnout důležitých dohod pouze díky konstruktivní spolupráci sámi s Evropskou s Evropským parlamentem, s Evropskou komisí a samozřejmě se členskými státy a s radou. Já to vidím tak, že výsledky dánského předsednictví jsou i výsledky Evropského parlamentu. Všichni eh, sehráváme svou roli, když si uvědomujeme, jak velký potenciál má eh, komunitární metoda. Eh, když máme různou odpovědnost, hrajeme různé role a někdy slaďujeme odlišné eh, zájmy. Ne vždycky se Rada a parlament hmm. shodnou. Například eh, debata o eh, právním základu pro mechanismus pro hodnocení Schengenu by byla takovým příkladem. Nicméně naše vyjednávání v posledních šesti měsících se vyznačovala flexibilitou, ochotou nalézt schodu a asi nejdůležitějším bylo silné odhodlání naplnit eh, potřeby a požadavky občanů. Neustále eh, zaměření na eh, dosahování výsledků kousek po kousku, cihlu po cihle, ukazuje, jak všichni chceme spolupracovat v Evropské unii. A nakonec, když se stavíme nasměrovat Unii směrem k budoucímu růstu a prosperitě, musíme se nechat vést vizí společnosti, kterou chceme my vytvořit. Pro mě eh, se tím eh, Unie liší od ostatních a díky tomu je náš sociální model tak jedinečný. A v to já věřím. Díky tomu naše ekonomiky jsou eh, za ta léta tak úspěšné. A to si musíme do budoucna se snažit zachovat. Když se Evropa dostane za tuto krize, nebo má dostat za tuto krizi, tak, nemus, tak ne, aby opouštěla sociální model. Naopak, naše země se musí dostat eh, přes krizi bez eh, toho, aby byly dočeny naše základní eh, hodnoty, jako je solidarita, záchytné sítě a jasné rovné příležitosti pro všechny. Obtížná rozhodnutí, které přijímáme dnes a budeme přijímat i v budoucnosti, by nás se měla odchýlit od solidarity. Naopak, Tohle všechno děláme proto, abychom ochránili eh, svůj způsob života, svůj evropský sociální model a své hodnoty. A budeme tak činit i nadále. Jedinou cestou vpřed je silnější spolupráce nás všech. Odpověď na naše všechny výzvy, v kterým čelí Unie, je eh, více Evropy, ne méně. A to eh, bylo hlavním principem, kterým se řídilo dánské předsednictví po celou dobu svého fungování. Mnohokrát vám děkuji. Děkuji vám, paní Toning Schmidt. A nyní má slovo za Evropskou komisi předseda Barroso. Děkuji, pane, vážený pane předsedo, vážená paní premiérko, vážení poslanci, vážené poslankyně. Chtěl bych nejprve poděkovat paní premiérce Torning Šmitové a celému eh, jejímu týmu, například ministrovi pro evropské záležitosti Vanejovi, za eh, velikou aktivitu. Program předsednictví se nazýval Evropa eh, v práci, Evropa pracuje. A myslím si, že to bylo především vaše předsednictví, které hodně pracovalo. Skutečně jste velice přispěli ke stabilizaci Evropy v této obtížné době. Chtěl bych vám, paní premiérko, zvláště poblahopřát k vaší osobní eh, angažovanosti ve prospěch eh, růstu, eh, konkurenceschopnosti a ekologické agendy. Vždyť právě Dánsko je velkým zdrojem inspirace v oblasti ekologie nejen pro Evropu, ale pro celý svět. Výsledky vaší práce se odrážejí i v závěrech Evropské rady a pokrývají celou škálu nejrůznějších činností. Jsme zde proto, abychom diskutovali eh, výsledky předsednictví a Evropské rady. Eh, nyní tedy se máme věnovat předsednictví a já tedy poukážu na několik konkrétních eh, otázek. Nejprve hospodářství. Téměř jsme dokončili druhý evropský semestr. Proběhla velice seriózní práce na návrhu komise ohledně doporučení pro jednotlivé země. Já jsem spokojen s koncenzem, který vyplynul z těchto jednání. Tato práce samozřejmě je neoddělitelná od našeho programu ve prospěch hospodářského růstu. Komise řekla velice jasně, že růstu můžeme dosáhnout pouze, pokud kombinujeme eh, reformy s cílenými investicemi. A návrat růstu nyní toto potvrdil a zároveň dláždí cestu pro další eh, činnosti podporující růst. Chtěl bych především zdůraznit, eh, jak bylo důležité, že se rychle a konstruktivně jednalo o pilotních projektových obligacích například pro infrastrukturu a energetiku. Jsem velice rád, že se podařilo dospět ke konečné dohodě eh, o návrhu komise iniciativy podporující investice do infrastruktury na evropské uh, úrovni také jsou důležité. Jednalo se o takzvaném TUPEC, což je v centru evropských snah o posílení dohledu nad rozpočty a veřejnými financemi. Měl by to být první krok k zavedení eh, důležitého prvku eh, fiskální dohody. Já Pevně doufám, že parlament a nadcházející kyperské předsednictví dospějí k konečné dohodě ještě do konce tohoto roku. Důležitý je také náš pokrok v oblasti finančních trhů a finančních služeb. My jsme vlastně předložili eh, návrh týkající se trhu s deriváty a jednotné evropské platební oblasti. Eh, také eh, se dosáhlo velkého pokroku ohledně balíčku o kredit, ratingových agenturách a také se hovoří o dani z finančních eh, transakcí, eh, kde tedy se nezískala jednomyslená podpora všech členských států. Nicméně já vítám rozhodnutí, že se bude jednat v rámci posílené spolupráce se všemi členskými státy, které se chtějí k této iniciativě připojit. To je velice důležitý krok V posledních měsících a týdnech jsme zaznamenali jak v USA, tak v Evropě a to i e, platí pro některé významné bankovní ústavy, že některé e, praktiky a postupy, na které e, ukázala finanční krize, stále v tom odvětví přetrvávají. Stále se objevují případy manipulace trhů a je třeba, aby takovéto postupy skončily jednou provždy a je třeba, aby skutečně eh, společnost eh, měla eh, přehled o tom, co se v těchto ústavech děje. Vážený pane předsedo, vážená paní premiérko, dámy a pánové, vážení poslanci, vážené poslankyně, pokud jde o složitá jednání o směrnici o energetické účinnosti, dohoda v prvním čtení bude významným krokem k naplnění cílu úspor 20 na spotřeby energie do roku 2020. Myslíme si, že by to mohlo vést eh, k tomu, že se podaří uspořit alespoň dvě třetiny z toho, co původně plánovala komise. My jsme tedy samozřejmě rádi, že se toho dost, dosáhlo, ale eh, určitě tím nechceme skončit. Také jsem byl potěšen pokrokem na nařízení Roaming 3. Je to věc, která určitě půjde ve prospěch evropských spotřebitelů. 1. července by to mělo vstoupit v platnost a bude tam vlastně stanoven eh, strop pro eh, datové služby v roamingu, eh, což by mělo přispět k naplnění digitálního jednotného trhu. Dále vítám dohodu o reformě systému normalizace. To by mělo přispět k efektivnějším normám v Evropě. Obecný přístup dosažený na radě týkající se rizikového kapitálu a dále eh, fondu sociálního podnikání, eh, dále postupy pro alternativní řešení sporu. Eh, to jsou věci, které se určitě brzo dostanou do parlamentu. Pak byl také tady text o profesních kvalifikacích, tam bychom byli rádi, kdyby se dosáhlo většího pokroku, ale samozřejmě se v diskusích ještě pokračuje. Dále evropské patenty, o tom se diskutovalo celá desetiletí eh, panoval kompromis mezi zúčastněnými členskými státy, ale bohužel je to Eh, za tu cenu, že se zruší některé důležité komunitární aspekty původního návrhu komise. My uznáváme velkou snahu dánského předsednictví u tohoto složitého tématu a skutečně děkujeme za toto úsilí. Tak komise eh, přece jen si vyhrazuje své stanovisko a já jsem tyto výhrady dal jasně najevo právě na Evropské radě situace nyní bude vyžadovat eh, společné hodnocení ze strany všech tří institucí a my jsme připraveni na tom spolupracovat. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, v posledním roce jsme se především soustředili na eh, finanční rámec. Evropská rada eh, dospěla k závěru, že vyjednávací balíček připravený dánským předsednictvím je dobrým základem pro konečnou fázi jednání za kyperského předsednictví se ve snaze dospět k dohodě do, roku 2000, do konce roku 2012. Vážení poslanci, vážené poslankyně, chci zdůraznit, že komise eh, bude dbát na eh, jasné dodržení eh, institucionálních výsad jednotlivých orgánů. Komise na to kladla důraz už při přípravě této Evropské rady a závěru. Diskuse o víceletém finančním rámci nyní vstupuje do rozhodujícího období. Chci zdůraznit, že komise se domnívá, že ten vyjednávací balíček stále ještě postrádá některé důležité prvky a v některých oblastech neposkytuje dostatečnou odpověď. My uznáváme velice seriózní práci, která se tomu věnovala, nicméně i nadále hájíme svůj návrh i do dalšího předsednictví. Myslím, že nyní je jasnější, že evropský rozpočet je základním nástrojem proto, abychom prostřednictvím investic dosáhli udržitelného růstu a zaměstnanosti. Jsem rád, že se nám podařilo shodnout na novém finančním nařízení. Chtěl bych své díky vyjádřit všem eh, eh, relevantním aktérům v parlamentu a radě, kteří už se spolupracovali s komisí. Vím, že ještě nejsme na konci složitých jednání. Do konce roku by se mělo přejmout toto finanční nařízení, což umožní řádné provádění všech odvětvových programů víceletého finančního rámce. U MFF tedy pevně doufám, že Rada a parlament s podporou komise dospějí do konce roku k dohodě. Evropa potřebuje, abychom vyslali jasný signál, že až do konce desetiletí budeme mít pevně daný rozpočet pro růst a soudržnost a že evropské instituce jsou schopny ve složité době přijmout takovéto složité rozhodnutí. V oblasti spravedlnosti a vnitra také došlo k pokroku u důležitých témat. Například to je asilový balíček, nařízení Dublin 2 a nařízení o přijímání. Také byl jednání o směrnici o azylovém řízení, to také dosáhlo pokroku. A tyto eh, jednotlivé Ehm, úspěchy ovšem by neměly skrývat, že tady máme ještě otázku ehm, hodnotícího mechanismu pro Schengen. Všichni víme, že tato věc je velice citlivá. Co se týče komise, my bychom chtěli funkční řešení. Proto spolu s tímto parlamentem se domníváme, že potřebujeme ehm, mechanismus pro hodnocení Schengenu, který bude mít silný evropský rozměr. Myslíme si, že ten eh, mezivládní model vzájemného srovnávání nepřináší kýžené výsledky. Eh, to už bylo zmíněno na radě v březnu 2011 a mm, funguje to jen omezeně. S Lisabonskou smlouvou eh, se musíme více věnovat volnému pohybu osob a komise nesouhlasí s tím, že by to stávající řešení mělo být konečné a budeme se snažit najít řešení lepší. Vážený eh, pane předsedo, vážená paní premiérko, dámy a pánové, závěrem se podívám na zahraniční otázky. Vždy je třeba se na Evropu dívat i v širším kontextu pozice Evropy ve světě. Tím spíše, eh, že eh, se vlastně připravovala rozhodnutí Rio plus 20 v oblasti udržitelného růstu. Bohužel náš ambiciozní cíl se nenaplnil, nicméně Evropané i nadále budou angažovaní a konstruktivní v dalších jednáních a náš postoj samozřejmě měl na diskuzi v Riu velký dopad. Chtěl bych přivítat v této souvislosti dobrou spolupráci mezi komisí a dánským předsednictvím rady. Paní premiérka i já sám jsme se účastnili této konference v Riu. A mohu vám říci, že bez evropského vedení této konference by se nepodařilo dosáhnout významného výsledku. Ekologický růst je nyní výslovně a formálně přijat mezinárodním společenstvím jako nezbytná součást programu udržitelného růstu. Pane předsedo, paní premiérko, dámy a pánové, podařilo se dosáhnout za posledních šest měsíců eh, významného pokroku a dovolte, abych ještě jednou poděkovala za kvalitní spolupráci ale je nám jasné, že naše situace je velmi vážná a že stále ještě před námi zůstává mnoho práce. Eh, a to bude vyžadovat skutečně angažovanost všech tří orgánů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane předsedo, a nyní má slovo za EPP pan Karenc. Godājamais priekšsēdētāji kungs, Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená paní premiérko, eh, vážený pane předsedo komise. V době krize se většinou eh, snažíme soustředit veškeré úsilí na vyřešení krize a některé aspekty potom ponecháváme stranou. V posledním půlroce a nejen v něm bylo hlavní snahou vyřešit finanční krizi. Bylo to i věc, o které se nejvíce hovořilo ve sdělovacích prostředcích. Dánské předsednictví tedy soustředilo své úsilí právě na finanční krizi a některé další otázky kvůli tomu zůstaly v pozadí. Ale to jsou věci, které jsou přitom pro nás také důležité. Nicméně je třeba říci, že Dánsko mm, vystupovalo velice odvážně a soustředilo se na ty nejzásadnější problémy a hledalo zároveň s tím ale řešení dalších otázek. Já nechci zmiňovat některé další otázky, o níž hovořil předseda komise a chtěl bych se soustředit na energetiku. Když hovoříme o našich zájmech do budoucna, tak je třeba si uvědomit, že musíme vytvořit společnou energetickou politiku, tak abychom zajistili dodávky Eh, energie, aby eh, energie byla ekologičtější a abychom také omezili svou závislost na dovozu. Dánské předsednictví pracovalo na textech týkajících se energetiky a na některých rozhodnutích, o nich jsme my hlasovali v prosinci, která se dotýkají eh, dohody o dovozu energie z třetích zemí. Dánské předsednictví se ovšem setkalo s odporem některých členských států, které nechtěly podpořit mm, tyto právní předpisy. Díky dánskému předsednictví se ale podařilo dospět eh, ke kompromisu a mm, myslím, že to bude velice dobrý krok ku předu v oblasti společné energetické politiky. Děkuji tedy dánskému předsednictví Eh, za to, že soustředilo své úsilí nejen na finanční krizi, ale i na další problematiku. Děkuji. Děkuji, pane Karinci. Nyní vystoupí za frakci socialistů a demokratů pan Svoboda. Pane předsedo, Paní premiérko, velice vám děkuji za vaše předsednictví a děkuji zejména za seznam, který jste dnes přečetla, co se všechno odehrálo z dánského předsednictví a je to opravdu působivý seznam, to uznávám. Dánské předsednictví se samozřejmě dostalo do stínu dvou faktorů, které vám činnost neusnadnily. Je to ekonomická krize a jsem velice rád, že na posledním summitu, a o tom budeme ještě hovořit, se nám nám podařilo se dohodnout alespoň na několika pozitivních krocích eh, směrem k růstu, protože ten je absolutně nutný pro překonání krize a také eh, o aktivitách Evropské rady, směrnice o evropském patentu, o tom jste se zmiňovala. Ano, eh, my jsme bojovali celá léta za evropský jednotný patent a podařilo se překonat animozity v jednotlivých členských státech a v posledním okamžiku se některým zemím podařilo tento dobrý eh, projekt trochu pokazit. A to je trochu podivné, že například eh, Spojené království, které eh, kritizuje, že Evropský parlament má tři sídla, naléhali na to, aby patentový soud nyní měl také tři sídla. Nemůžeme podpořit takovouto linii to e, opravdu není možné a u rozpočtu to bylo podobné. Opět se do toho vmísla Evropská rada a naštěstí díky kolegům z parlamentu a dánskému předsednictví se to podařilo zachránit. Měla by se rada starat o to, oč se starat má. Jejím úkolem není se zabývat legislativou. E, to je úkolem e, součinnosti s Evropskou Evropským parlamentem. A nakonec bych chtěl vystvihnout jednu otázku, a to je směrnice o energetické účinnosti. Nejde o směrnici, ale jde o postoj, o zadání směru. Chtěl bych poděkovat kolegům Thompsonově dalším, jak o to bojovali. Chtěli jsme dosáhnout mnohého, ale opět některé země zabránili, abychom udělali velký krok dopředu. Ale já eh, doufám, eh, že se nám podaří dosáhnout tohoto obratu v energetice, že se nám podaří eh, vytvořit tisíce nebo dokonce miliony pracovních příležitostí. Pořád říkáme, že není dostatek práce, ale to není pravda pravda, eh, pokud se zaměříme na obrat v energetice a budeme chtět eh, realizovat eh, takzvanou zelenou ekologickou ekonomiku a snižovat závislost na dovozu ropy a plynu. A já doufám, že mnohé země, které ještě jsou proti tomu, pochopí, že v budoucnu potřebujeme naléhavě takové toho předpisy pro energetickou účinnost. A závěrem bych chtěl chtěl eh, vám blahopřát eh, k eh, volbě, protože vy jste učinili opravdu mnohé, aby se dosáhlo takového úspěchu ze dánského předsednictví. Byl to dobrý příklad, jak je možné postupovat evropsky. Přeji tedy vám ještě mnoho úspěchů a děkuji vám za vykonanou práci. Děkuji pane Svobodu za liberální frakci. Má slovo pan eh, Lambsdorff. Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, pane předsedo eh, rady, paní premiérko, slyšeli jsme mnohé o tom, že eh, když jde o cíle solidarity, že je vytváříme, ale každý dům musí stát na pevných základech a já se domnívám, že to byla ta určující linie uplynulého půl roku. Solidarita a solidnost. A proto bych si bývala přála, paní premiérko, kdybyste nám více řekla právě něco na téma té solidnosti a řekla, jak se nám podaří, abychom zvládli situaci zadlužení, které eh, které postihlo členské státy, jak bychom to mohli lépe zvládat. Zmiňoval jste se o dvou balíčku. U dvou balíčku, jakožto eh, Evropský parlament jsme pořadovali dohodu o umoření dluhu. Eh, usnesení radu, rady z tohoto víkendu, ale ještě zanechalo celou řadu nezodpovězených otázek. Eh, je to tedy paktu růstu, o kterém hovořil pan kolega. 50 až 55 miliard má vynaložit ze strukturálních fondů. Komisař Hahn to říká také, nevím, jak se dostane na tato eh, čísla. Já nevím, jak to může vzbuzovat důvěru mezi občany. Eh, ručení a kontrola musí jít ruku v ruce. To je rozhodující. Ano, my chceme uvolnit eh, síly pro růst. Přejeme si jednotný evropský patent. Dávám zapravdu kolegovi Svobodovi. Je absolutně absurdní rozhodnutí eh, eh, rady, že má mít eh, tento soud tři různá sídla. To je groteskní, že členské státy nejsou schopny u takového toho důležitého tématu, které se týká inovací, se dohodnout. Článek 127.6 vychází z vytvoření nového bankovního dozoru. Já jsem se domníval, že už máme bankovní orgán. Budou to zase dvě sídla nebo dva různé orgány dohledu? Jak si to rada představuje? Eh, šíření různých sídel, nejrůznějších organizací je něco, co eh, těžko vysvětlíte našemu parlamentu a nezískáte podporu. Jinak blahopředí ostatní témata jste zvládali opravdu velice dobře. O Schengenu jsem se nezmiňoval. Eh, to byl jistě takový zranitelný bod, ale ta politika rozšíření EU se Srbskem a Černou horou eh, patří k těm pozitivním aspektům. Děkuji a za zelené vystoupí pan Kohn-Bendit. Prezident, monsieur le président. Vážená paní premiérko, vážený pane předsedo, představme si, že jednou nějaké předsednictví a předseda komise přijdou po šesti měsících a řeknou nám, no tak vy všichni víte, co jsme udělali, udělali jsme toho hodně, je to pravda, Pracovali jsme na tom energicky a teď vám řekneme, eh, co zablokovalo postup. Protože ten problém, eh, který tady spolu máme, eh, není v tom, že prostě máte nějaký projekt a nám se nelíbí. My máme problém s tím, že nám není jasné, proč třeba se nějaký projekt nenaplnil. Hovořili jste o směrnici o energetické účinnosti. Nelžeme si do kapsy, to zablokovaly dvě země kolega pana Lambsdorfa, německý ministr, a dále Polsko. A je třeba, abychom diskutovali o tom, jak můžeme Evropu odblokovat protože tady si děláme takové divadílko, říkáme si, tak jsme hezky pracovali a tak dále, ale dobře víte, že ta rozhodnutí, která přijímáme, nejsou na úrovni toho, co potřebujeme. Směrnice o energii je dobrá, ale všichni víme, že je nedostatečná. To není vaše chyba. To je chyba fungování Evropy. Mluvilo se o patentech. Nejenže to je absurdní, je třeba, abychom jednou konečně to řekli jasně a aby to pochopila i veřejnost, protože problémem není to, co říkáme my tady. Problémem je to, že tomu veřejnost nerozumí a je třeba, aby pochopila, že když dojde k eh, těmto rozporům u pana Camerona, který všechny poučuje a přitom zároveň brání tomu, aby se Evropa rozvíjela, tak je třeba, aby evropská veřejnost pochopila, o co jde, třeba právě u těch patentů. Mohli bychom poskytnout další příklady. Schengen, to je zcela evidentní příklad. Pokud se opět otevírání a uzavírání hranic vrátí na národní úroveň, tak to je konec eh, myšlenky společné Evropy. Je to velice jednoduché. A všichni min, ministři vnitra, eh, kteří za to zodpovídají, by měli tedy to otevřeně říct, aby to veřejnost pochopila. Hovořili jste o integraci Srbska a Černé hory. Ano, ale zase, zase se zapomíná na Sarajevo, zase se zapomíná na Bosnu. Dnes jediná země, která nemá naději na Evropu, je právě země, která se stala obětí balkánského nacionalismu, Bosna. Myslím, že nestačí jenom řešit situaci Bosny tak nějak okrajově. Je třeba se na to soustředit při jednání se Srbskem a pokud se to nepodaří vyřešit, tak já z toho budu mít opravdu špatný pocit. Děkuji. Děkuji a nyní za evropské konzervativce vystoupí pan Kelenen. Děkuji, pane předsedo já jsem chtěl říct dnes dopoledne dvě věci. Za prvé, nejdříve bych rád eh, poblahopřál panu generálnímu tajemníkovi parlamentu eh, k narozeninám. Eh, myslím si, že s velkou radostí poslouchá a tady naše řešení ve sněmovně o svých narozeninách. A za druhé bych rád poděkoval dánskému předsednictví, jeho představitelům a ministrům, se kterými jsme se setkávali za posledních šest měsíců jako eh, socialisté a já jako eh, konzervativec, eh, já vím, paní premiérko, že se neschodneme v řadě věcí, nicméně rád bych složil hold dánské efektivitě a praktičnosti, která byla mm, za poslední šest měsíců opravdu bolestivě třeba v Evropské unii. Konkrétně bychom vám měli blahopřát k tomu, že jste pohřbili eh, daň z finančních transakcí, co by celou evropskou iniciativu. Bývalo by to eh, poškodilo řadu finančních center i eh, řadu běžných střadatelů a investorů. Vaše administrativa a té také musíme poděkovat, eh, že eh, odmítla znovu eh, vyjednávat o směrnici o těhotných pracovnicích, což by řadě těchto, těm, těmto žen omezilo přístup k práci. A také, že se tlačili na rozpočtovou střídmost. Když se dívám na celou řadu oblastí, tak si myslím, že eh, celé socialistické rodině byste eh, zde mohla ukázat spoustu eh, mm, mm, ponaučení o odpovědnosti, kdyby se zase, se vrátila někdy sem k moci. Pokud je o hodnocení Schengenu, tak tam máte moji eh, sympatii také. Rozhodnutí o změně právního základu udělala rada eh, jedním hlasem, eh, které, rada, které dominuje, jak nám pan Daul připomíná, EPP, takže si myslím, že tady bychom neměli rozhodně střílet posla, který nám tento signál přináší. Myslím si, že celkově spolupráce s parlamentem byla velice ehm, godná, eh, dobrá. No a panu Vamenovi, eh, vašemu evropskému ministrovi, bych chtěl poděkovat. On tady eh, s námi seděl den za dnem a musel poslouchat celou řadu kritických terát a myslím si, že to udělal velice dobře a efektivně a že má velkou budoucnost politickou u vás. Myslím si, že paní premiérko, vaše předsednictví bylo dobrým zprostředkovatelem mezi jednotlivými mm, Eh, zájmy a že jste odvedli velmi dobrý kus práce. Děkuji, pane Kalangene. Pane Zondagát má slovo za frakci GUE. Eh, dánské předsednictví eh, nám, paní předsedkyně, přineslo slibný program návratu růstu a vyšší zaměstnanosti do Evropy. Je třeba zajistit krátkodobě i dlouhodobě. Konec Nyní eh, se podívejme na ty výsledky a musím říci, eh, že do zajista eh, krátkodobě tento slib nebyl splněn. Mm, to je docela jisté. Včera jsme dostali nová čísla o nezaměstnanosti a je to katastrofa. V historii eura nikdy nebylo tolik nezaměstnaných. A tahle katastrofa je částečně daná i škrty na úrovni Evropské unie, které které podpořilo dánské předsednictví od prvního dne. Podívejte se na Jirsko. Vzhledem k eh, fiskální mm, dohodě bude muset zásadně škrtat na scházejících letech a to tak zásadně, že to bude znamenat, jako kdyby eh, škrtlo dvě třetiny eh, svého rozpočtu na školství a, a dohoda o, o růstu a pracovních místech, které, kterou rada přijela v pátek, vůbec nevyrovnává a ty a, dopady a, škrtů. Dnes v Evropě je více než 25 milionů nezaměstnaných a, a rada teď přijme plán na zaměstnanost bez konkrétních cílů ohledně snížení míry nezaměstnanosti. No to prostě nepřijatelné. Když jsem zde hovořil na začátku dánského předsednictví, uváděl jsem, že občané nepotřebují další škrty nařízené Evropskou unii, potřebují pracovní místa tak, aby se nám dařilo všem lépe. A říkal jsem, že dánské předsednictví teď musí ukázat, že je buď součástí řešení, anebo součástí problému. Dnes bohužel musíme dojít k závěru, že dánské předsednictví v této oblasti nebylo eh, součástí řešení. Děkuji. Das war das jetzt für die... A za frakci EFD vystoupí pan Messerschmidt. Schmidt. Du gjorde Ingen... Eh, paní Heli Toning Schmidt, eh, ty jsi udělala to, co nikdo nikdy neudělal. To znamená, že to byla taková velká přece vzetí, ale přesto ty výsledky nebyly takové. Souhlas s finanční dohodou, podpora eh, opatření v zemědělské oblasti, šest měsíců si v podstatě stále opakovala a slibovala, což si přece vzala, ale včera si prohrála v otázce jednotného eh, patentového řízení. Vlastně se z toho stala taková soupopera. Eh, Evropa slibovala, ale eh, nezaměstnanost nebyla nikdy tak vysoká jako nyní. A Titanic se dostal na dno moří a Evropa teď pluje v těchto chladivých mořích. Doufáme, že ji budeme moci ještě zachránit. Konalo se 20 summitů s cílem zachránit euro, ale doposud se vám to nepodařilo. Ekonomika je zruinována. A eh, já si myslím, že je to ostuda. Mnozí se divili, že dánské předsednictví nemělo žádnou vizi. Dokonce francouzští eh, socialisté tvrdí, že chtějí rozhýbat ekonomiku. Eh, ale musím říct, že to nebylo skutečné předsednictví. Vlastně to byl takové to nejdelší jednání o pracovních příležitostech v dějinách. Já si dovedu představit, že by si eh, mohla stát kandidátem na... My tu všichni tedy hovoříme o mandátu a tady uh, máme eh, dámu, které se nepodařilo prosadit své záměry. Já říkám, milá paní uh, Toning Schmidt, uh, vraťte se k zájmům Evropy a do Dánska. Vážené dámy, vážení pánové. Dámy a pánové, už jste se uklidnili? Dobře. Musím se zeptat pana Messerschmitta. Kolega Rude má na vás otázku, prosím. Eh, Děkuji vám. Pan Messerschmidt se opravdu překonal a já už jsem myslel po posledním vystoupení, že to snad ani není možné. Možná by se měl dívat do zrcadla, když tady křičí styďte se, protože eh, tahle řeč ho opravdu nebyla hodna. Já bych se chtěla zeptat pana Messerschmitta na ty patenty. Uh, Eh, vy říkáte, že se to eh, smetlo pod stůl, ale já mám pocit, že pan Messerschmidt právě chce referendum o patentech v Dánsku. A teď tady říkáte, že bychom vlastně neměli mít nějaký patentový soud. A co tedy, pane Messerschmidt, byste řekl všem lidem s firem, které 30 let volají po společném evropském patentu, tak, aby se to pro ně zlevnilo získávání patentu, aby se tak zlepšila konkurenceschopnost. Děkuji vám. Děkuji za tuto otázku. Nejprve pokud jde o to referendum. Já v referenda věřím, u posledního referenda jsme se neschodli a myslím, že teď, když máme v dánské ústavě tu možnost, tak můžeme říci, že chceme referendum o patentech. Vlastně nás znepokojuje eh, stanovisko dánského združení eh, držitelů patentů, pokud se na to eh, podíváte, tak zjistíte, že tady vznikají eh, problémy v řešení těch otázek. Možná to totiž půjde ve prospěch velkých nadnárodních firm, které vy chcete podporovat, ale ne ve prospěch malých a středních podniků. Pan Fandestup za nezařazené. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní předsedkyně, dnes eh, zde probíráme první polovinu roku 2012. Tento rok eh, zatím byl ve znamení eh, v pádu Unie, pádu eura a ztráty důvěry v občanů v nepodaření evropský sen. A máme tady také špatné zprávy. Řada jižanských zemí je na hraně Eh, toho, kdy nebudou schopni eh, eh, splácet své dluhy a hovoříme zde o solidaritě. Řada občanů v Evropě sleduje s neuvěřením to, co se děje v oblasti ESM a pane předsedo, eh, pokud se to bude dít takhle nadále, tak otázkou je, jestli tady za půl roku ještě budeme stát. Stále více evropské, eh, evropských eh, zemí se chce vzdát eura, pane, pane, euro, já, pane předsedo, já říkám, že my máme zásadní problém, protože pokud se nám porouchá hudební nástroj, tak na něj nemůžeme hrát. Děkuji a nyní za EPP pan, pan pan Nistelrooy. Pane předsedo, já vám děkuji. Já ehm, jsem eh, rád, že zde Rada komise eh, popsali eh, dohody o energetické efektivitě, o regulaci financí. A v parlamentu bychom také eh, rádi výsledky eh, v jiných věcech. Eh, já jsem koordinátor EPPR pro regionální politiku a nevidím tady dostatečný pokrok v oblasti víceletého finančního rámce. Pokud nebudeme mít v roce 2013 dohodu, tak následující nařízení nebudeme moci úplně uplatňovat a e, po roce 2014 nastanou e, ztracená léta a e, bohužel rada ne, nedosáhla zásadního pokroku ani u strukturálních fondů. Pokud jde o věci, eh, kde eh, parlament je spolu rozhodujícím legislátorem, tak tam eh, rozhodně nebylo dosaženo pokroku v oblasti politiky soudržnosti například, eh, potom je tady společný strategický rámec, eh, výkonnostní bonus a tak dále. Podívejte se na článek 312 Lisabonské smlouvy, eh, články 174 a 177. Tam je zřejmé, že je tady trojdílná architektura a já bych byl rád, aby rada jasně řekla, jestli eh, celý ten finanční eh, rámec spadá do eh, spolurozhodování nebo ne, protože my jsme se na to ptali s velkou skupinou poslanců, s velkou skupinou poslanců už 18. června a vy nerespektujete literu zákona. Po hlasování 11. července my budeme chtít přesně, abychom s vámi toto hm, probrali. Já mnohokrát děkuji, pane Fanistrovi, dámy a pánové. Kolega Kellenen eh, eh, poblahopřál panu generálnímu eh, tajemníkovi a tím dostávám i, nebo jsem, já nemohl vlastně poblahopřát jako první na konci tohoto kola, ale i já jsem chtěl gratulovat panu generálnímu tajemníkovi ještě s jedním dalším poslancem, a chtěl jsem počkat na jeho přítomnost tady v eh, sále. Ale máme tady také dalšího, totiž oslavence a sice Jeržího Buska, který, našeho bývalého předsedu, který také dnes eh, slaví eh, narozeně. Já jsem ti, Jerži chtěl blahopřát s generálním, současně generálním tajemníkem, protože jsem si říkal, že předseda a generální tajemník měli <laughs> hezké, měli narozeně současně, to bylo pěkné, ale teď už to tak není a nyní má slovo pan Jergensen. Dan, du musst das Mikro nehmen. Europa befinder sig midt i en økonomisk krise. Flere... Nacházíme se uprostřed hospodářské krize a stále více trpí krizí, eh, mají obavy, že je velice nízký růst a vysoká nezaměstnanost. A v této době musí Evropská unie eh, zajistit konkrétní výsledky. A přitom je důležitá soudržnost členských států. Je třeba usilovat o pokrok a eh, vycházet z optimismu. Není to snadný úkol, ale dánské předsednictví se tohoto úkolu zhostilo dobře. Znamená to záchranu světa, znamená Znamená to, že krize už skončila? Znamená to, že je Evropa zase na té správné koleji? Ne, to rozhodně ne, ale znamená to, že uplynulých šest měsíců eh, dánské předsednictví pomohlo učinit rozhodnutí, které představují ten správný směr a eh, také eh, zelená, dynamická, bezpečná Evropa. To bylo moto pod nímž dánské předsednictví dosáhlo důležitých politických dohod, kompromisů, které jsou velice důležité, protože v Evropské unii přes 20 tisíc nezaměstnaných je tu vysoká nezaměstnanost mladých, mladí, kteří jsou vyloučeni ze společnosti a vede to k nepokojům. O to důležitější je e, přistoupit k iniciativě. Potom Evropský pakt růstu, který má vytvořit pracovní příležitosti a rozhýbat ekonomiku, ale chceme přesto e, jednat odpovědně solidně a konsolidovat ekonomiku. Potom další konkrétní výsledky, například směrnice o energetické účinnosti. To je legislativa, která není jenom ambiciózní, což je také důležité. Je to nej eh, Eh, důležitější, ale má vytvořit přes 20 tisíc pracovních příležitostí do roku 2020. Bylo dosaženo více než 25 eh, důležitých výsledků rozhodnutí pro evropské občany. Evropská unie na to může být hrdá a rada eh, pod dánským předsednictvím může být také velice hrdá na tyto výsledky. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Rode, minuta 30. Er eh, děkuji. I já se domnívám, že můžeme poblahopřát Dánsku za velice dobrý průběh předsednictví a nechtěl bych poděkovat pouze eh, týmu paní eh, premiérce, ale také ministrovi Vanemu, který eh, se zhostil velice dobré práce. Eh, cení si toho všichni, nezávisle na tom, ke které politické straně patří. Ale nejenom chválu, také slova kritiky. Eh, paní premiérka ve svém úvodu řekla, že je v srdci pravou Evropankou a velkou část svého projevu věnovala také solidaritě, ale minulý týden se v dánských médiích hovořilo zejména o tom, že se distancujete od finanční unie. Bylo řečeno, že Dánsko eh, nechce ručit za dluhy ostatních států, ale to jsme ve skutečnosti eh, již udělali. A eh, paní premiérko, Chtěl bych vám připomenout vaše slova v projevu před nedávnou dobou, kdy jste si kladla otázku, které mezinárodní organizace eh, v celých dějinách lidstva byly kdy schopny udělat něco takového, eh, co udělala Evropská unie v uplynulých šesti měsících. To jsou opravdu velká tvrzení. Ano, můžeme eh, uvést některá události, které mají větší význam. Když se učinila tak velkolepá rozhodnutí v Evropské unii, tak by přece mělo být možné zorganizovat Organizovat v Dánsku referendum, ne? A ne pravý opak. Dámy a pánové, já bych vás chtěl požádat, abyste se drželi tvé řečnické době. Další na řadě je paní Turunen, jedna minuta. Vážený pane Vážená paní premiérko, vítejte zpět v Evropském parlamentu. Když jste tady byla naposledy, tak jste řekla něco, co mě trochu překvapilo. A sice, že máte pochopení pro mladé lidi, kteří před sebou nemají žádnou budoucnost, tak jako tomu bylo u vaší generace v 80. letech. Problém nezaměstnanosti mladých eh, od ledna nevymizel, ale dobrou zprávou je, že teď alespoň se více hovoří o růstu a zaměstnanosti mladých lidí. Před půl rokem se mluvilo jenom o škrtech, teď se mluví i o investicích, o růstu a zaměstnanosti a to je dobře. Na samitu minulý týden také byly přijaty určité záruky a podmínky ve prospěch mladých. To není jenom díky dánskému předsednictví, ale jsem si jistá, že jste se na tom rozhodnutí podíleli. Děkuji vám za to. Eh, můj čas rychle běží, ale chci ještě říci, že Dánsko, myslím, prošlo tou evropskou zkouškou a že obstálo. Děkuji vám. Další na řadě je paní Rozbách na minutu a půl. Vám, pane předsedo, já vám děkuji. Dánsko eh, nastoupilo do předsednictví v obtížných dobách. Evropská dluhová krize eh, Eh, znamenala, že se hodně hovořilo o finančních eh, paktech a unii a mm, vůbec o paktech a kompaktech se mluvilo často místo o posilování jednotného trhu a odstraňování eh, dotací a skutečné tvorby růstu. Evropská eh, unie eh, se nacházela v obtížných dobách za, vašich eh, za vašeho předsednictví. Rád bych poděkoval Nikolaj Bamenovi, který byl tady v parlamentu velmi dobře vidět a který tvrdě pracoval na tom, aby Evropský parlament se opravdu zapojil do práce zadánského předsednictví. Děkujeme. A, a jsem také rád, že jste, že jste zařadil moji otázku, a to, tedy v odolnosti v antimikrobiální na v agendu. Potom se nám podařilo dosáhnout e, lepší bezpečnosti, pokud je o nebezpečné chemikálie, ale jsou taky některé věci, které mě zklamaly. Například e, e, chcete jste reformovat politiku rybářskou a, a to je zklamání, protože vy říkáte, že eh, ta politika sama o sobě nebude udržitelná. Já jsem velice zklamaná tím, že tohle se stalo právě za dánského předsednictví. Nicméně celkově chci eh, poděkovat dánskému předsednictví za profesionální vedení předsednictví. Děkuji vám, paní Rozbach, a nyní dostává slovo pan Andreas Melcer na minutu a půl. Všichni víme, že lidé v celé Evropské unii Eh, představují, eh, vnímají EU jako moloch se zavřenými dveřmi, kde se činí rozhodnutí nezávisle na názoru lidí. A přístup k aktům vládního aparátu v Bruselu byl eh, zastaven. A to by mohlo způsobit větší transparentnost v souvislosti s hovořit o renacionalizaci v souvislosti s Schengenem je jistě přehnané přehnané. Konec konců to spadá do kompetence členských států, eh, které se musí odpovídat svým občanům. Není to eh, rozhodnutí protievropské, ale v tomto případě eh, se stavil rozmach evropského centralismu. Je to spolupráce při boji proti nezákonnému přistěhovatelství. Kodaň vytvářela mosty a v oblasti finančního rozhodování přece jenom povolilo a vytvořilo cestu k vytvoření dluhové unie a během dánského předsednictví spadají daňoví poplatníci do daňové pasty pasti, kterou jsme si sami vykopali. A celkově je třeba skonstatovat, že veškeré úsilí dánského předsednictví se eh, ukážou jako marné v Evropské eh, dluhové unii. Slovo má pan Baltasáre. Paní předsedo, paní premiérko, v prvé řadě bych chtěl eh, velice poblahopřát dánskému předsednictví ke skvělé práci a důležitým důsledkům, kterých se podařilo dosáhnout během evropského semestru. Děkuji za eh, dobrou vyjednávací schopnost a taktiku, eh, což eh, vedlo k výsledkům nehledě na ty výtky, které se týkají eh, sídel Evropského patentového soudu. Bohužel bylo odloženo eh, hlasování, protože eh, rada chce tento návrh ještě změnit, ale musím upozornit na to, že takovýto postup je nepřijatelný, protože se dotýká zásady vyváženosti v Evropě, zejména když se to týká zásadních předpisů týkajících týkajících se e, podpory růstu a inovací v Evropě. Je to právní předpis, kdy parlament zastával e, velice konstruktivní a pragmatický kurz, proto jsem velice roztrpčen, že k tomu došlo. A chtěl bych e, se obrátit na ministry nadcházejícího předsednictví, aby se tím zabývali. My bychom nechtěli, aby stroskotal tento eh, projekt, o kterém se eh, jedná přes 30 let. A nechtěli bychom, aby eh, některá instituce jednostranně měnila pravidla. Děkuji. A nyní López Aguilar jednu minutu. Děkuji vám, vážený pane předsedo, vážená paní premiérko dánského předsednictví eh, jsme vítali s očekáváním. Eh, dostali jste se vlastně k předsednictví ve velice složité době. Eh, po šesti měsících uznáváme pokrok v oblasti energetiky, ale ta, ta bilance přece jen není dobré, protože eh, to souvisí právě s tím přístupem k šengenskému hodnotícímu mechanismu. To je velice špatné rozhodnutí. To totiž omezuje prostor bezpečnosti a spravedlnosti, kde je i Evropský parlament spoluzákonodárcem. Dále toto rozhodnutí vlastně ignoruje, že tento parlament zastupuje 500 milionů občanů, kteří jej přímo zvolili. A také, jak mm, už to bylo řečeno na eh, neformální radě ministrů vnitra v Kodani, eh, solidarita, která vyplývá z článku 80 smlouvy o EU, nespočívá v tom, že se budou obnovovat vnitřní hranice v Evropě, ale že naopak se budou společně spravovat ty vnější hranice Evropské unie. O tom to jsem tady chtěl zdůraznit. Tohle eh, vlastně ovlivnilo celý azylový balíček a celý šengenský balíček. A dále politická unie rozhodně ne, nemůže být stotožňována s bankovní unii a s společnou garancí za vklady. Je třeba skutečně hledat tu opravdovou eh, solidaritu. Vážený pane Lopezi Aguilare, přejmete modrou kartu od pana Lokegarda? Pan Lekegard má slovo. Øh, Děkuji vám. Já bych eh, také chtěl využít příležitosti a eh, zmínit se o jedné věci. Já jsem eh, velice spokojen s dánským předsednictvím a chci poděkovat Nikolaji Vamenovi za dobrou spolupráci. A to, co se mi trochu nelíbilo, že to předsednictví se více soustředilo na to, co bude po krizi, a jak vytvořit legitimitu mezi občany. Předseda mělo to být modrá karta a to znamená, že máte otázku na předřečníka. Tady nejsme u postupu Catch the Eye. Možná jste se dopustil chyby a zvedl jste špatnou kartu. Máte nějakou konkrétní otázku na pana Lopeze Aguilara? Ne, já jsem chtěl hovořit o předsednictví, ale eh, předseda, dobře, tak to bude až potom v rámci postupu Catch the Eye. Nyní tedy přejdeme k dalšímu řečníkovi a to je pan Kalfin na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní premiérko, dovolte, abych poblahopřál dánskému předsednictví a zvláště ministru Vamenovi za to, že tedy vedli Evropu ehm, přes ta velice složitá témata, jako byl víceletý finanční rámec. Vím, že panuje kontroverze mezi členskými státy, ale průběh dánského předsednictví byl takový, že ta debata byla soustředěná, což je dobrý základ pro budoucí vzájemné pochopení, vzájemnou dohodu a také se na stůl dostaly velice důležitá témata eh, z hlediska Evropského parlamentu. A jsem rád, že opravdu se podařilo o nich podrobně diskutovat. Já jsem optimista a jsem si jist, že ta témata se budou dále dobře rozvíjet. Chci také poděkovat za dobrou meziinstitucionální spolupráci mezi EP a radou. A sice také poprvé parlament měl možnost hovořit na uh, Radě pro všeobecné záležitosti a představit své názory na víceletý finanční rámec. A také jsme měli dobrou podporu dánského předsednictví u závěrů rady a myslím, že to, co se vám podařilo, je dobrý základ pro dohodu o víceletém finančním rámci do budoucna. Děkuji. διαδικασία Catch the Eye δίνω το λόγο στη συνάδελφο κυρία Γκρέσλε. Nyní začíná prostor pro nezapsané řešení Slovo dostává paní Gresle. Pane předsedo, paní premiérko, jakožto zpravodajka za uh, naše výbory. Mám dvě otázky. Eh, týká se to rozpočtu, jsou tu tedy pravidla pro nadcházející období eh, MMF a od eh, listopadu 2008 bylo toto nařízení v radě. Čekalo se, vy jste se opírali o výsledky polského předsednictví a dokončili jste toto jednání. Chtěla bych vám poděkovat, že to je opravdu velice angažovaná práce na těchto dokumentech dokumentech a my budeme jistě postrádat eh, vaši vůli jednat a efektivitu jednání. Eh, máte velkou zásluhu o úspěch. Děkuji vám. Paní Golmaj. Děkuji. Milí kolegové, před šesti měsíci jsem zde říkala, že máme velké očekávání, co se týče dánského předsednictví, ale nejenom proto, že ho vede žena, ale také proto, že program eh, byl opravdu ambiciózní. Šest měsíců je krátké období na takováto očekávání, ale poslední vývoj a summit vedli k tomu, že můžeme být přesvědčeni, že se podaří mnohého dosáhnout balíček o eh, dani z finančních transakcí a eh, věřím, že mohu poděkovat eh, dánskému parlamentu, zejména ministrovi Vanemu. A také e, to, co udělali v oblasti e, rovnosti mezi pohlavími, bylo dosaženo pokroku. Je mi ale líto, že navzdory úsilí předsednictví se nepodařilo e, dosáhnout dohody o směrnici o materské dovolené. Jak řekla paní premiérka, snažíte se nás provázet eh, v době krizí, ale chtěli bychom vám poděkovat. Děkuji. Pan Kelly. Já bych také rád poděkoval eh, paní premiérce za eh, skvělou práci odvedenou za dánského předsednictví. Tato debata bude pokračovat. A samozřejmě v nadcházejícím období eh, budeme pokračovat dál. Jsem byl eh, velice rád, že se podařilo dosáhnout dohodě o roamingu. A jsem také eh, rád, že jsme dosáhli dohody o směrnici o energetických úsporách. Jirsko bude předsednickou zemí na začátku roku 2013 a já doufám, že i nám se podaří e, za našeho předsednictví dosáhnout řady věcí, e, stejně jako se to podařilo Dánsku. A ještě jednou bych rád poděkoval a děkuji pane Kelly a nyní má slovo pan Lokegor. Ma, teď máte slovo, pane Lokegore. Děkuji a zkusím tedy ještě jednou. Jak jsem říkal, jsem eh, rád za dánské předsednictví. Myslím si, že dosaženo toho bylo hodně. A myslím si také, že eh, pan Nikolaj Vaman, eh, dánský mm, minister pro evropské záležitosti, udělal skvělý kus práce. Chyběla mi tady ovšem jedna věc, a sice, že se nedebatovalo o tom, jak dál, jak získat legitimitu v očích občanů. A škoda, že předsednictví se nepustilo do této debaty a já jsem doufal, že se do ní pustíte. Nicméně hm, věřím, že paní premiérka bude s parlamentem pokračovat i do budoucna v této debatě. Děkuji, pane Lokikore. A teď pan Bronz. snaha o prohloubení evropského projektu má vést k většímu evropanství, ale ten projekt má zničit evropskou identitu. Je to jasné z dánského předsednictví a jeho programu. Dánsko se pokusilo eh, poku- protlačit eh, kandidaturu Turecka, eh, země, která není příbuzná Evropě ani nábožensky, ani kulturně. Snažilo se podpořit nelegální imigraci a tvrdilo, že Evropa potřebuje více imigrantů. V lednu jste se líbili, že imigrantům se dostane hladkého a nebyrokratického přístupu. To si dobře pamatuji. A také eh, jste eh, neposílili politiku pro eh, legální migranty. Oni oni se nekontrolují a vůbec se nekontroluje naplňování současné politiky. A myslíte si, že v Evropané budou moci být vyretušováni z budoucnosti a nahrazeni imigranci ze třetích zemí? Děkuji a pokračuje paní Jakoncáry. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že svět si asi říká, proč se poplácáváme po zádech, když trhy zuří kvůli krizi. Myslím si, že sami z minulého týdne byl neumezenou katastrofou. Bylo děsivé sledovat, jak členské státy eh, referují proti sobě. Ty smíšené signály vycházející ze summitu byly do nebe volající. No podívejte se na ty patenty. Důležité technikálie se řešili uprostřed noci. Ono, když člověk nespí 24 hodin, ale tak je ve stejném stavu, jako kdyby byl opilý a nebyl schopen řídit auto. A, a rozhodovat v takovém stavu se vůbec nemá. Co nám řeknete, paní premiérko, o tom, jak takováhle akce, jak se takového akci můžeme vyhnout do budoucna znovu? Pan Luhánem, děkuji, pane předsedo. Bohužel dánské předsednictví sebou přineslo také bezprecedentní krizi mezi Eh, evropskými institucemi. Týkalo se to mechanismu hodnocení, který má přímý dopad na evropské občany. Bylo by lepší, kdyby toto nebylo záměrně odloženo, tedy takovéto nesmírně důležité rozhodování. Dánsko je známo svým otevřením přístupem při rozhodování, ale co se týče Evropského parlamentu, toto rozhodnutí nebylo dobré. Já doufám, že kyperské předsednictví obnoví tento proces a dovede ho ke šťastnému závěru a bude přistupovat k nám jako k spolurozhodujícímu orgánu. Nyní ke, je konec ke čtyři a za komise vystoupí pan Ševčovič. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážená paní premiérko, vážené poslankyně, vážení poslanci. Myslím, že tato obsáhlá diskuse jasně ukázala to, o čem mluvili i někteří řečníci, a sice, že dánské předsednictví hodně pracovalo, bylo dynamické, praktické a dosáhlo mnoha výsledků. Myslím, že pokrok u mnoha témat byl jasně zřetelný a my na komisi si toho vážíme. Je jasné, že přes veškeré úsilí třeba u energetické účinnosti patentů a Schengenu eh, je třeba ještě dále pracovat. Jsou to velmi důležitá témata, potřebujeme zde více ambicí, více Evropy a jasné dodržení komunitární metody. Já si zvlášť cením toho, jak se dánské předsednictví eh, snažilo pracovat eh, v rámci diskusí o víceletém finančním rámci, také si mm, cením těch výsledků. Vaše předsednictví vytvořilo jednací balíček, který je dobrým základem pro společnou práci a pro uzavření jednání do konce tohoto roku. Velice jasně jste se snažili úzce spolupracovat s delegací Evropského parlamentu, vedli jste pravidelná jednání a to určitě vydláždilo cestu pro další dobrou spolupráci v této oblasti a zvyšuje to i možnost, že toto velice významné téma skutečně do konce roku uzavřeme. Také bych chtěl zdůraznit, že zahájením jednáním o přistoupení eh, Černé hory Eh, um, přidělením statutu kandidátské země Srbsku a spoluprací s dalšími balkánskými zeměmi vaše eh, země vyslala jasný signál toho, že Evropská unie je solidární a je připravena spolupracovat se zeměmi západního Balkánu a zapojit je do naší vzájemné spolupráce. Na závěr, pane předsedo, bych ještě chtěl ocenit osobní nasazení ministra Vamena, který byl velice Eh, profesionální, eh, jakož další členové vašeho týmu. To mi určitě eh, pomohlo pokročit s tématem, kterými jsme se zabývali více než tři roky, a sice mm, to je lepší zpráva agentur. V Evropské Evropském parlamentu také byla delegace pod vedením paní Juty Hauk, která na tom usilovně, usilovně pracovala a já jsem si zcela jist, že ten komunitární přístup nám umožní zamezit situacím, jež čelíme nyní třeba u evropského patentu a že se podaří v diskusi eh, dojednat eh, jak by měly agentury do budoucna fungovat, tak aby to fungování bylo efektivnější a lépe organizované. Takže děkuji, pane předsedo, za slovo, děkuji mnohokrát dánskému předsednictví za usilovnou práci a dobré výsledky. Děkuji. Děkuji, pane Ševčoviči. Nevím, co to tady teďko bylo, ta rána. Já doufám, že nic vážného. Dobrá, každopádně děkuji panu Ševčovičovi a slovo má nyní paní Torník Schmidt. Ještě jednou, vážený pane předsedo Evropského parlamentu, eh, komise, eh, vážení vůdci politických frakcí, vážení poslanci, mnohokrát vám děkuji za tuto rozpravu a eh, za prvé děkuji za laskavá slova, zejména, bych, zejména na adresu našeho ministra pro evropské záležitosti, pana Van Vamena. Eh, je úžasné, eh, že se všichni už na konci eh, v předsednictví tykáte a děkujete mu za jeho práci. Já mu také tímto děkuji. Bedlivě jsem si vyslechla vaše připomínky a, a myslím, že sdílíme zásadní ohol odhodlání dostat Evropu směr opět na, směrem k růstu a, a bojovat se zaměstnaností. Naše předsednictví se pokusilo právě o toto a to ve velmi obtížných dobách. V neposlední řadě díky práce, e, práci Evropského parlamentu se nám podařilo e, přijmout velké kroky správným směrem a nyní musíme zajistit, abychom i nadále společně tahli za jeden pro vás a o to my se na radě budeme snažit. Je bez pochyby, že evropští občané se v dívají na nás, zhlížejí k eh, nám a čekají, že budeme vytvářet nový růst a nová pracovní místa v Evropě. Myslím si, že eh, musíme používat plně metodu společenství. Co to znamená? Někdy to znamená eh, vášnivé debaty o vizích. Tak to bude vždycky. A bylo tomu tak i za dánského předsednictví. Neměli bychom se eh, tím nechat vylekat. Tak to už bývá, když člověk musí uzavřít kompromis. Někdy eh, se shodneme, někdy ne. Ale vždycky eh, máme společný jeden cíl, a sice sloužit Evropě a jejím občanům. Pokusím se teď zareagovat na některá ta hlavní témata, o kterých jste hovořili. Řada z vás správně uvedla, že jsme uprostřed závažné hospodářské krize. Máte pravdu. Je to tak a ještě nějakou dobu to tak bude. Každý eh, den eh, jednáme eh, v kontextu obtížné hospodářské krize. V Evropě jsou tisíce nezaměstnaných. A proto jsem tak ráda, že řada z vás se mnou souhlasí a také tlačí na naplnění paktu o růstu a pracovních místech. Někteří si myslí, že to vůbec ještě nestačí. Nicméně alespoň tohle je ale to malé eh, světelko naděje ve tmě, že se podaří v Evropě obnovit růst i pracovní místa. Bavili jsme se o tom také samozřejmě na radě ve čtvrtek a v pátek. A když jsem tam eh, seděla, tak eh, jsem vůbec neváhala radě doporučit, abychom posílili spolupráci, eh, spolupráci s parlamentem. Eh, spolupráci na vytváření růstu a pracovních míst a možná urychlili některá ta rozhodnutí, která stejně musíme přijmout. Je samozřejmě důležité, aby každý krok, jejž přijmeme v oblasti rozvoje Evropské unie, respektoval úlohu Evropského parlamentu a to já jsem vždycky zdůrazňovala Evropské radě. Doufám, že se nám podaří eh, shodnout se na okamžitém naplnění eh, té eh, dohody a Evropané to od nás mají právo očekávat. Také bych zareagovala na ty, kteří hovořili o víceletém finančním rámci. Ráda bych poděkovala všem, kteří jste se za parlament zúčastnili této debaty. Vedli jsme velice intenzivní a konstruktivní dialog eh, a to na všech úrovních předsednictví o tomto tématu. My jsme se maximálně vynasnažili plně respektovat eh, pravomoci, které dostal Evropský parlament a od prvního dne jsme kladli důraz na eh, to, aby váš hlas zněl i na radě. Myslím si, že eh, my jsme eh, spolupracovali s parlamentem v této věci zatím nejintenzivněji. Nadcházející vyjednávání budou velice obtížná, nicméně doufám, že zapojení Evropského parlamentu eh, bude i nadále stejně konstruktivní jako doposud. Někteří z vás zmínili nařízení o evropském patentu. Já jsem samozřejmě hm, velice dobře vnímala vaše připomínky k patentům. Já bych vám připomněla, že Evropská unie eh, více než 30 let čekala na řešení. A když čekáte 30 let, tak víte, že řešení nakonec bude nějaký kompromis. Já chápu, že Evropský parlament toto bude projednávat dále v eh, září a doufám, že naplní svoji odpovědnost a pomůže dosažení konečné dohody tak abychom mohli vytvářet opravdu růst a pracovní místa v Evropě. Někteří z vás říkají, že to nestačí, že chceme něco lepšího, většího. Já uh, chápu, že takové stanovisko parlament může mít. Nicméně chci vás vyzvat, abyste uh, kvůli dobrým úmyslům uh, nebyli dítě i s vaničkou. Potom, eh, dámy a panové, eh, řada z vás se zmínila o zelené agendě. Vy tady všichni víte, že není těžké eh, prosazovat ekologické myšlenky v dobách krize. Nicméně jsem ráda za ten výsledek, kterého se nám společně podařilo dosáhnout, zejména když hovoříme o efektivním využívání energií. A zejména bych ráda vyjádřila díky komisi panu předsedovi Barosovi, za eh, neustále propagování zelené ekonomiky. Dělají to v Riu a dělali to celou dobu, celých našich šest měsíců a věřím, že eh, to budou dělat i nadále. A pan Barozo je odhodlán této věci a, a já si myslím, že to je zásadní a děkuji mu za to. Dámy a pánové, Evropská unie je nejlepší rámec k vyřešení dnešních i zítřejších problémů. Krize, která teď probíhá, a řešení, která nalezáme, ukazují, že i když se vždycky neschodneme, nevzdáváme sebe navzájem, ukazujeme solidaritu a měli bychom to udělat i nadále. Všichni tady eh, víme, že Evropa stále čelí eh, zásadní krizi. Nicméně rozhodnutí, která, kterým žijeme společně, nás vedou krok za krokem eh, z krize k zářnější budoucnosti. Věřím, že máme schopnost se dohodnout a uzavřít kompromis. Dnešní eh, politický, eh, političtí vůdci jsou posuzováni ne podle úmyslu, ale podle výsledků. A evropští občané od nás očekávají výsledky. Očekávají řešení. A my jsme se pokusili naplnit eh, tuto povinnost v posledních šesti měsících. A budeme to tak činit i do budoucna, tak aby Evropa po ehm, temnu a mm, pesimismu minulosti opět mohla ehm, vstoupit do budoucnosti, do éry optimismu a světlých vyhlídek. Děkuji vám za spolupráci. Velice vám děkuji, paní premiérko, za vaše slova. Takže tím končím rozpravu o bilanci dánského předsednictví a přerušuji jednání na několik minut. So. Äh, Pane ministře Vamene, Pane ministře, já vám velice děkuji. Nikolaji. Takže dámy a pánové, prosím, zaujměte zase místa, budeme pokračovat v rozpravě.